požádat. Prosím, zaujměte svá místa. Otvírám posiedzenie zavěšené v dňu 6. Zahajuji schůzi, která byla ukončena 6. května, za znovu zahájenou ji prohlašuji. A chci